kolegové, vítejte. Um, Tím tedy prohlašuji toto zasedání za zahájené. Všechny vás tady vítám. Dovolte mi připomenout vám, že záměrem tohoto zasedání je ustavit byro tohoto výboru takže podle pravidla 213 zvolíme předsedu a potom místo předsedy. Nejprve tedy zvolíme předsedu. Já v tuto chvíli předsedám, protože mám za sebou nejdelší funkční období, ale nejsem nejstarší. A teď tady si ještě můžeme zkontrolovat narozeniny chci vás informovat o tom, že jsem byl informován o následujících náhradnících. Pan Majorino nahrazuje pana Lopéze z SND a paní Gregorová nahradí paní Neumanovou za zelené, paní Kanko nahradí paní Fortigu z ECR a někdo z ID nahradí pana Beka Pan Bonfresco nahradí pana Berga. A paní Aguilar nahradí pana Van Olden. A pan Deman nahradí pana Blaško. Pokud tedy ještě chcete nahlásit nějakého náhradníka, máte nejvyšší čas předtím, než se začne hlasovat. A konečně tedy ten balíček na uvítanou, který připravil sekretariát, je k dispozici všem členům v jejich poštovních schránkách. A elektronická verze bude také k dispozici. A chci vás také informovat, že budu muset odejít eh, relativně brzy a Nahradí mě pan López Estures White. To je tedy také do záznamu. Vážení kolegové, nyní požádám sekretariát, aby ověřil, že máme kvórum. Podle podpisů, tedy uvěříme, kolik členů máme. Možná, že já jsem se zapomněl podepsat, takže v tom případě žádám sekretariat, aby mi seznam přinesli. Podle pravidla 218 kvorum tvoří jedna čtvrtina členů CD, v tomto případě je to tedy 8 členů. A byl jsem informován o tom, že máme kvorum. Připomínám vám, že všichni kandidáti, tedy jakýkoliv kandidát, musí být nominován frakcí nebo procenty eh, členů výboru, v tom případě to budou dva členové výboru. A nyní tedy žádám o vaše nominace pro případ volby předsedy. Pane předsedo, kolegové, já mám skvělého kandidáta na předsednictví výboru, je to paní Natalí Loso. Eh, děkuji. Souhlasíte s touto nominací? Ano. Kandidátka splnila kritéria, je plnohodnotnou členkou výboru a dodala svoje prohlášení o finančních zájmech a dodržení kodexu správného chování. Jsou tu ještě nějaké další nominace? Na post předsedy, ano. Jménem skupiny ID bych chtěla nominovat pana Jeroma Rivie. Já se omlouvám, neměla jsem včas tlumočení. Jméno je pan Jerome Rivier. Rivier. Jerome Rivier. Um, further nominations? Jaké další nominace? Nejprve tedy se zeptám kolegy, jestli je připraven akceptovat tuto nominaci. Ano, pane předsedo. A vyplnil jste deklar prohlášení o finančních zájmech a podepsal jste prohlášení o dodržování kodexu. Ano, a je to vidět také na internetové stránce, ale chápu, že tuto otázku musíte klást všem kandidátům. Ano, a já jsem si to tady také neověřoval. Takže dostáváme se k elektronickému hlasování. Pane předsedo, my máme tu čest být jedním z posledních výborů, který se schází toto odpoledne. A v případě hlasování na půdě některých jiných výborů nebylo dodrženo pravidlo de Hond, zvláště pokud jde o zástupce naší frakce EPP. A než tedy budeme pokračovat v hlasování, rád bych zjistil, zdali kandidáti souhlasí, že budou dodržovat pravidlo de Hond pro další hlasování na pozice místo předsedů. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit? Nevidím, že by tomu tak bylo. Pan Rivě? Ano, pane předsedo. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych zdůraznil, že na půdě všech výborů eh, této frakce nebyly respektovány menší frakce a proto také předkládáme tuto kandidaturu ale nebudeme v, sou, tedy v souladu s tím, co navrhlo EPP, navrhovat kandidáty na místo předsedy, jakožto frakce ID. Bez ohledu na Dehontovo pravidlo, každý kandidát, ať už na předsedu či místo předsedu, musí získat hlasy většiny. I když tedy ty kandidáti jsou vybíráni podle určitého systému, nakonec jde o to, jak dopadne hlasování na půdě výboru. Tak to tedy je v praxi. A pokud jsem to správně pochopil, můžeme nyní hlasovat elektronicky. Tajné hlasování. Vy chcete položit otázku kandidátovi? Ne, to tady není obvyklý postup. My víme, za čím stojí a formálně tedy splnili všechny předpoklady. Nejsme zvyklí na to, aby se vedla debata k jednotlivým kandidátům. A nyní tedy budeme hlasovat, tajné hlasování. Já doufám, že tedy ze systému, že v rámci toho systému, kdy máme dvě jména, bude možné použít tlačítka ano, ne a zdržel se. Takže prosím, poslouchejte mě pozorně. První kandidátkou byla paní Lozo. Ti, kteří hlasují pro ně, zmáčknou zelené tlačítko a ti, kteří hlasují pro pana Rivie, červené hlas, tlačítko a ti, kdo se chtějí zdržet, zmáčknou bílé tlačítko. Takže Lozo, zelená, Rivie červená, zdržel se bílá. A Doufám, že máte své hlasovací karty vloženy do aparátu. A já zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte teď. A modře se to vybarvilo, protože jde o tajné hlasování. Chybí tři nebo čtyři hlasy. Nyní se hlasuje. Já jsem zapomněla hlasovací kartu, nemůžu hlasovat. Eh, my máme k dispozici záložní karty. Má tady sekretariát hlasovací karty, které může rozdat? Ne, nemáme. Je to tedy zodpovědnost každého poslance, že si přinese svoji hlasovací kartu, ale teď tedy hlasovalo 27, takže to je v podstatě vše. Tím končím hlasování. Z technických důvodů došlo k anulování výsledků, takže prosím, hlasujte ještě jednou. Eh, zelená pro paní Lozu, červená pro pana Rivie. A bílá zdržel se. Zelená Loazo, červená rivie, bílý zdrželo se. Dva hlasy chybí a nejsem to já, já jsem hlasoval. Ještě někdo chce hlasovat? Dva hlasy nám chybí. Pok, teď už chybí jeden. Měli jste šanci hlasovat, tím končím hlasování. Výsledek 14 paní Loazo, 8 Privie, a čtyři se zdrželi. Byla jste tedy zvolena, gratulujeme. A pojďte se prosím posadit. Angenehmer als dann. <laughs> Uh, Takže nejprve, dámy a pánové, vážení kolegové, chci poděkovat za vaši důvěru. Budu se ze všech sil snažit, abych uh, tuto důvěru nesklamala za svého předsednictví tohoto podvýboru. Budu se do značné míry spoléhat na zkušenost starších poslanců, než jsem já lidí, kteří podobně jako já pracují na problematice bezpečnosti a obrany naší unie. Máme dobré důvody pro posílení dobré spolupráce s výborem na půdě, příslušným výborem na půdě Evropského parlamentu i s, dalšímu, i s dalšími výbory. A já se zavazuji k tomu, že budu posilovat úlohu parlamentního přeskumu bezpečnostní a obrané politiky Evropské unie. První příležitost budeme mít příští týden v rámci debaty s paní van der Leyen, kandidátkou na předsednictví Evropské komise. Budu pokračovat francouzsky a do listopadu také budou probíhat slyšení nových komisařů a nejvyššího zástupce Obrana a bezpečnostní politika by tedy v rámci těchto debat měly hrát důležitou úlohu. A také upozorňuji na tedy uh, úvodní ustanovení Evropské smlouvy, která stanovuje, že Evropská unie by měla mít jednotnou bezpečnostní politiku a také identitu a zároveň šířit mír a bezpečnost nejenom v Evropě, ale po celém světě. A v tuto chvíli se nacházíme na křižovatce. Evropa nikdy nezažila tak dlouho mírové období. Na druhé straně se nikdy také nepotýkala s tolika bezpečnostními a obranými výzvami zároveň. ve strategickém kontextu v rámci partnerství třetími zeměmi. Mezinárodní situace je mimořádně nestabilní, jak víme, a spolupráce s NATO a koordinace našich politik mezi členskými státy je důležitější než kdykoliv předtím. Takové jsou tedy naše úkoly, taková je naše úloha a my tedy musíme být schopni dostat naplnění těchto úkolů. Kolegové, teď bych ráda pokračovala volbou místopředsedů. Nebudu opakovat eh, informace o náhradnících, kteří hlasují, pokud nedošlo k nějakým změnám, ale nevidím, že by to někdo zmínil. Kvorum se, kvora se podařilo dosáhnout. Žádám tedy o nominaci na pozici prvního místopředsedy. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem SND bych rád představil jako kandidáta pana Mikosa Kandrolajtise. Děkuji. Akceptuje kandidát tuto nominaci samozřejmě. A splnil jste všechna kritéria pokud jde o deklaraci o finančních zájmech a dodržení kodexu správné chování. Dobře, jsou tu nějací další kandidáti na post prvního místo předsedy? Nevidím, že by tomu tak bylo, proto tedy zvolíme prvního místo předsedu aklamací. Gratuluji a pojďte se prosím posadit. A nyní Zvolíme druhého místo předsedu. Kdo chce představit kandidáta? Paní předsedkyně, za EPP chci navrhnout svoji kolegyni paní Kingu Gál. Ještě někdo? Děkuji. Já nechci představit eh, dalšího kandidáta, ale jakožto zástupce SND žádám o tajné hlasování na tuto pozici. Ano, podle pravidel máte šest členů v tomto výboru, proto máte nárok na tajné hlasování. Proto budeme pokračovat tajným hlasováním. Budeme hlasovat elektronicky. Protože máme pouze jednoho kandidáta, pokud chcete hlasovat pro, je to zelený knoflík, a pokud chcete hlasovat proti, je to červený knoflík, a pokud se zdržíte, je to bílý. Open the vote. Tím zahajuji hlasování.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 So, 17. C'est 17 pour elle. So Mrs. Gall is elected. Paní Gall byla zvolena. Gratulujeme. A pojďte se prosím posadit. So let us proceed. Jdeme dál. Volba třetího místo předsedy. Kdo chce představit kandidáta? Já bych chtěl navrhnout tureckého kurda pana Islama Demiel, který vyrostl v Německu a který, která vyrostla v Německu, promiňte, a je tedy odbornicí za levici na problematiku bezpečnosti a obrany. You accept your nomination? Akceptujeme tuto nominaci. Nikdo další nebyl nominován. Pojďme tedy zvolit tuto místopředsedkyni aklamací. Gratulujeme. A nyní tedy budeme volit čtvrtého místo předsedu. Kdo chce představit nominaci? Pan Danšo. Paní předsedkyně, jménem EPP chci navrhnout kolegu pana Mandela. Pane Mandele, akceptuje tuto nominaci? Ano. Žádná další nominace? takže také tady bude, dojde k jmenování aklamací. A gratuluji a pojďte prosím na pódium. Takže nyní jsme skončili s první částí našeho programu. Pokud je o oznámení předsedy, dovolte mi pozornit na pravidlo 214. Delegování pravomocí na rozšířené byro, včetně koordinátorů, je to možné s výjimkou rozhodnutí o přijetí stanoviska či zprávy. Pokud tedy nikdo není proti, je toto rozhodnutí považováno za přijaté. Je někdo proti? Takže toto rozhodnutí je přijato, děkuji. Vy jste také obdrželi kalendář zasedání eh, do konce roku 2019 v e-mailu. Sejdeme se znovu 9. Eh, v pondělí v září, 25 září, ve středu a 26. ve čtvrtek 7. 8. 10. 11. 12. 11. a 2. a 3. prosince. A pokud tady nikdo není proti, považujeme to za schválené. A teď ještě jazykový profil tohoto podvýboru. Rozhodneme o tom na prvním zasedání koordinátorů SEDE, které by mělo proběhnout příští pondělí. Příští zasedání podvýboru se odehraje v pondělí 9. Eh, září odpoledne. Návrh programu dostanete včas a já chci poděkovat všem členům za jejich účast. Chci také poděkovat tlumočníkům. A pokud se už nikdo nehlásí o slovo, navrhuji, abychom tímto uzavřeli toto zasedání.